Počkám, aby eh, všichni eh, se posadili a během toho vám řeknu jedno sdělení, co se týče eh, rozhodnutí výboru o probíhajících jednáních podle příslušného článku jednacího řádu. 15. května tohoto roku jsme dostali informaci například od GUE, NGL, ALGE, FD, ECR, podle pravidla 69c odstavec 2 o rozhodnutí výboru pro kulturu vstoupit do interinstitucionálních jednáních na základě zprávy o audiovizuálních mediálních službách. Spravodajka, eh, spravodajkami jsou paní Verhejen a Kamenvert. Hlasování na výboru eh, Kult vstoupit do těch interinstitucionálních jednáních eh, bude se konat zítra. A poté k rozhodnutí výboru INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE v této souvislosti se nedostala žádnou žádost hlasování parlamentu a tyto výbory tedy mohou začít příslušná jednání. A nyní podle našeho programu bychom měli přistoupit k prohlášení Rady komise o přípravě summitu G7 a já hned předávám slovo panu Katajdenovi, který bude hovořit jménem komise.